Stáváme k pořadu jednání. Nejdříve zde mám žádost pana kolegy Fan Dahlena, který mi písemně sdělil, že by si rád přál vystoupit k pořadu jednání. Prosím, pane Van Dálene. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dit weekend is bekend geworden. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan, pan eh, Rompuy eh, prý věnoval Egyptu 5 miliard. Já k tomuto tématu mám celou řadu otázek. V posledních měsících se Egypt odchýlil od cesty směrem k demokratickému státu, k právnímu státu. Eh, vztahy s Izraelem jsou pod tlakem a veškerá diskuze ústavního charakteru spochybňuje celou řadu témat. Takže já bych rád věděl, za jakých podmínek byla tato pomoc poskytnuta odmítnuta a z jaké e, rozpočtové linky a e, proč to věnoval pan Rompoy a ne paní Ashton. Takže bych uvítal vysvětlení ze strany pana předsedy Rompoye a rozpravu a e, chtěl bych vědět, kdy bychom k tomu rozpravu mohli vést, možná v únoru. Takže toto je má otázka. Kdy o tomto budeme moci hovořit s panem Rompojem? Pane Fandále, to ovšem není téma, které by se týkalo pořadu jednání našeho zasedání. Byl bych proto vděčný, pokud byste mo- mne mohl poslat v krátkém sknutí vaši otázku, já to přepošlu odpovídajícím oddánům a potom vám řeknu, kdy zde na plénu budeme mít rozpravu o tématu, který jste nadnesl. Nejdříve má nyní ještě k pořadu jednání slovo pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo. Není to k pořadu jednání, ale k je to eh, k jistým informacím, které se na úvod poskytl. A chci říct si toto. Dnes dopoledne jsme byli svědky situace, kdy tři kolegyně a kolegové našeho parlamentu se dostali do podezření, že eh, chtějí provádět legislativní práci, jakožto práci placenou. Eh, rakouský kolega, kterého se to týká, který odstoupil, byl postaven před soud a dnes by, byl odsouzen na čtyři k odnětí z povody a dos tím odůvodněním, že u evropských poletků se nejedná o nějakého starostu malé vědnice, ale eh, o členy nejvyššího legislativního orgánu tohoto kontinentu. Děkuji, pane předsedo. Bylo by smysluplné, kdybychom možná eh, se dozvěděli také, jaký byl rozsudek Německého ústavního soudu. Pan Tenok. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já mám technickou. Dnes odpoledne naše frakce předložila žádost, aby eh, v úterý proběhla rozprava eh, k Mali s paní Ashtonovou. Eh, tam se jedná o teroristickou intervenci vedenou jedním státem s podporou mojí vlastní země. Byli jsme ovšem z technických důvodů zamítnuti. Nedali jsme údajně žádost včas. Myslím si, že to je pro moji frakce velice důležité téma a chtěl bych, aby se dostalo na pořad jednání. Děkuji. Tenok. Pane Tenoku, já lituji, protože zjevně vaše žádost nedošla. Uklidněte se, pane Ody tato žádost eh, pomocí oficiální cesty nedošla. Já si zjistím, proč eh, k tomu takto došlo. Možná se vy i přeptáte na politické skupině. My jsme prostě do 16 hodin neobdrželi oficiální žádost o to, abychom pozměnili pořad jednání tohoto týdne. Je mi to líto. Ano, pane předsedo. Pane předsedo, mně se zdá, že je skutečně politování hodné, že takové téma, eh, velmi důležité jako vojenský konflikt, který právě eh, vypukl a jedná se také o svým způsobem o členský stát, eh, je to otázka regionu, ke které Evropská rada před dvěma lety přijala strategii. My ji tady prostřednictvím výboru neustále připomínáme, chceme, aby byla implementována a Evropská unie se chystá do e, této země, do Mali, vyslat misi a mně se skutečně zdá politování hodné, že v těch pěti hodinách, které e, ve středu věnujeme společné zahraniční e, politice, tak na to nenacházíme čas. Je to velice politování hodné pro nás a pro naše spoluobčany. Je to opravdu alarmující. Děkuji. Peter Svoboda. Prosím, pane Svobodo. Těm vyjádřením bych chtěl podotknout toto. Bohužel žádná frakce toto prostě eh, na, o toto nepožádala, abychom vedli tuto rozpravu, ale já si myslím, že je to naprosto důležité. A pane předsedo, já si myslím, že paní Ešnová, že bychom ji skutečně měli poprosit, aby eh, mezi nás přešla v únoru. My jsme paní Eštovou zde již dlouho neviděli a bylo by velice důležité, abychom s ní mohli vést tuto rozpravu. Takže pane předsedo, vás prosím, abyste můj, mou prozbu předal paní Ešnové. Děkuji, pane Spadal paní Harms. Já nevím, zda tady ještě zvýším ten všeobecný chaos, ale podle mých informací Catherine Ashton nabídla, ne ve středu, ale v úterý, že by tedy v úterý přišla mezi nás do Štrasburku a rovněž nabídla, pokud změníme náš pořad jednání, že s námi bude hovořit jak o Mali, tak o Sýrii a také o to téma, které zde bylo požadováno, téma Kosova a Srbska. Já za svou frakci bych chtěla říct, že jsem proto, abychom změnili pořad jednání a pokud paní Ešnová by se mohla dostavit v úterý zítra mezi nás, tak bych byla rozhodně proto, aby jsme s ní debatovali o těch třech výše změněných tématech. Sie haben die Verwirrung nicht vergrößert. Já si myslím, že byste ten chaos, ten zmatek nezvětšila, spíš jste přispěla k upřesnění celé záležitosti, paní Hans. Paní Ešnová mě o víkendu nekontaktovala, to bych chtěl, chtěl eh, konstatovat, tak abych předešel možným fámám. Eh, o víkendu mi ovšem volali služby tohoto parlamentu a řekli mi, že kancela paní Ečnové přišla s tímto návrhem s poukazem na to, že v únoru nebude moci přijet. V únoru je ovšem podle smlouvy povinna přijet do parlamentu. Stejně tak, jako by bývala, jako byla povinna eh, přijet do parlamentu v listopadu. Já jsem v reakci na to poprosil svou kancelář, aby eh, konzultovala frakce, zda si frakce přejí změnu pořadu jednání, protože toto je základní předpoklad pro změnu pořadu jednání. Abychom ho změnit mohli, tak dnes do 16 hodin by bývali museli přijít žádosti s odpovídajícími návrhy, ale žádná frakce takovouto žádnost dnes do 16 hodin nepředložila. Ne, parlament není suverénní. Mhm. V této otázce my máme pořad jednání a jednací řád a já jednací řád musím provádět. Je mi to líto. Pokud jste si přáli něco změnit, tak jste měli do 16 hodin předložit odpovídající žádost. Pan Davis. Pane předsedo, zdá se mi, že podle atmosféry v této sněmovně, ať už jsou pravda jakákoliv, je to na, na vašem rozhodnutí a je, je tu značná náklonost vůči tomu, abychom projednali tento týden téma Mali. A neschovávejte se za jednací řád a prosím, nechte o tom hlasovat. Oh, Pane Davis, to je úžasné. Vy tady se prostě rozhodnete, učiníte zásadně rozhodnutí, že flexibilitu, kterou chcete provádět, že tato flexibilita půjde proti rozhodnutí konference předsedu. To je úžasné. Vždy mě kritizujete, že nedodržuji jednací řád. A když tedy říkáte, že já to mám svým vzít do svých rukou, děkuji, <laughs> děkuji za připomínku, učiním to. Tedy řek, řeknu vám tedy, co je v jednacím řádu. Ten je jasný. Pořad jednání po jeho přijetí může, kromě toho, že by se použil článek 142, eh, se tedy může změnit, pokud je to podle článku 142, anebo na základě toho, že sám předseda parlamentu navrhne, aby se jednací řád změnil. Tedy já to navrhnout mohu. Eh, Možná to tak nevypadá, ale já jsem pochopil, co si přejete, nebojte se. Já se pokusím, tedy pokouším se bez, eh, jak si splnit vaše přání, bez toho, abych nějak bohlušoval jednací řád. Rozprava se koná v středu. Paní Ešnová sdělila, že může přijet pouze v úterý. Takže já se nyní nejdříve pokusím sdělit ještě dnes paní Ešnové, že si přejeme, aby přišla mezi nás na rozpravu což by znamenalo ve středu. Pokud ve středu nemůže, pokud nebude moci ve středu, tak se pokusím ten e, problém dořečit do říčka společně s předsedy politických skupin. Jinak postupovat momentálně nemohu. Ještě jednou opakuji. Ta rozprava je naplánovaná na středu. Já se nyní pokusím dostat se paní Něčnovou ve středu. Pokud skutečně vůbec ve středu nemůže, nebude moci přijet, tak se poradím s předsedy politických skupin, jakým způsobem bychom tu rozpravu mohli vést. Ovšem, dámy a pánové, konstatuji, že jste nyní souhlasili s tím, abychom v rámci případů, kdy zde existují pochyby o tom, jak vykládat jednací řád, že v těchto případech rozhoduje předseda parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Tedy nejenom jednou, ale zásadně. To bude pěkný zápis v eh, protokolu. Děkuji vám. Pane Andore. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, myslím, že to je velmi důležitá informace od komise. Místo předsedkyně Eštnová je k dispozici zítra pro projednání této otázky, ale bohužel nemůže sem přijet, nemůže se zúčastnit kvůli svému programu ve středu. A já jsem vám to chtěl sdělit. Děkuji mnohokrát. Pane Andore, ale to, my jsme to již konstatovali. Já tedy si promluvím s Katie Ashtonovou, ale chtěl bych té eh, jednu věc jasně říci. A to platí jak pro komisi, tak pro radu. V žádném národním parlamentu by nebylo možné, aby ministr či ministřině, eh, pokud parlament pozve mezi sebe, aby nepřijeli do parlamentu. A rovněž konstatuji, že Evropský parlament zde e, má žádost a žádá velice paní místopředsedkyni Eštonovou, aby mezi námi přišla ve středu. Pokud ona má skutečně důvody, které nelze změnit, protože nebude moci přijít, pokusíme se nalézt kompromis. Ale já skutečně bych se chtěl držet této zásady a chci to ještě jednou připomenout. Není možné, aby člen komise či člen rady či jako vysoká představitelka říci, že se nedostaví do parlamentu proto, že má naplánované nějaké jiné věci. Já si myslím, že parlament prostě nebude akceptovat takovýto nedostatek respektu. Tím se dostáváme k dnešnímu dni. Neobdržel jsem žádné návrhy na změny od pondělka až do středy. Zde žádné návrhy nejsou. A proto se dostávám ke čtvrtku. Politická skupina GUE požádala, abychom ve čtvrtek provedli změnu naléhavého postupu a předávám tímto kole- slovo kolegyně paní Cimerové. Děkuji, pane předsedo. Vy jste před chvílí, a jsem vám za to vděčná, učinil prohlášení k zavraždění tří kurdských pěvistů minulý týden v Paříži. Jsem vám za to opravdu velmi vděčná a myslím si, že je to opravdu ojediná věc. Za poslední 25 je to poprvé, kdyby byli, kdy byli zde v Evropské unii takto zavražděni lidé. Já chci jménem své frakce požádat o to, abychom zašli ještě o krok dál a abychom ve čtvrtek v rámci nalehového postupu nahradili bod Bahrajn bodem, který se bude zabývat zavražděním tří kurdských aktivistů. Rovněž navrhuji, abychom k tomu měli krátké, stručné, ale jasné usnesení. Toto usnesení by se jednak mělo zabývat tím, že Toto zavraždění přísně odsuzujeme a jednak tím, že prosíme francouzské úřady a vyzýváme je k tomu, aby učinili vše proto, aby byly pachatele dopadeny. A za třetí by tam mělo stát, že sledujeme proces rozhovoru mezi turskou vládou a Ečelánem a že tento vyjednávací proces podporujeme. To je tedy návrh ze strany mé politické skupiny. Paní Cimerová, předseda, vy jste ale e, řekla, vy jste tady požádali o tom, abychom nahradili bod Bahrajn eh, jiným bodem. To jsem chtěl ještě podotknout. Chce někdo hlasovat pro návrh paní Cimerové? Chce někdo hlasovat proti? Pane Tanoku, hlasujete pro či proti? Je to velmi nezvyklé, pane předsedo, to, co chci navrhnout. Je někdo, kdo by chtěl hlasovat proti návrhu, pane Svobodo? Prosím. Eh, byla to strašlivý čin a samozřejmě ho plně odsuzujeme, to je jasné. A rovněž je eh, samozřejmě, že francouzské úřady činí vše pro vysvětlení a vyšetření, ale já bych je byla lépe, kdybychom eh, v rámci poslední debaty v únoru v rámci prohlášení radu a komise vedli širokou rozpravu o mírovém procesu, který se bude, doufejme, který bude, doufejme, ještě v únoru probíhat mírového procesu, tedy mezi tureckou vládou a kurdskými zástupci. Z mého pohledu by toto bylo smysluplnější a proto já předkládám protinávrh, abychom o tom nediskutovali dnes, ale v rámci příští schůze, příštího Štrasburku v rámci prohlášení Rady a komise o mírovém procesu. Děkuji. Předseda? Můžete toto akceptovat? Hmm že já bych vám byl vděčný, kdybyste jako frakce položili odpovědající návrh, který se bude týkat pořadu jednání únorového zasedání. Tímto čtvrtek změn nedošel.